předsedkyně komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, humanitární situaci v Jemenu. A e, zastoupí pan e, minister zahraničí Kandes. Máte slovo. Uh, Madam uh, President, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, nejprve bych chtěl poděkovat parlamentu za to, že zorganizoval tuto včasnou a důležitou diskuzi o humanitární situaci v, Jemeni. v Jemenu. Je potřeba si eh, přiznat, že Jemen je přehlíženou krizovou zemí a je zásadně důležité, abychom věnovali pozornost humanitární krizi katastrofálních rozměrů, která překračuje rovné krize a zasluhuje si naši bezprostřední pozornost. My jsme svědky e, toho, že krize nadále pokračuje, nebere se ohled na mezinárodní právo, na lidská práva, e, cíly útoků jsou e, civilní místa z obou stran válčicích stran a to v podstatě každý den došlo k útokům na zařízení lékařů bez hranic, došlo k obětem na životech a jasnému porušení mezinárodního práva. Intenzita humanitární krize neustále roste. Humanitární organizace odhazu, od, od, odhadují, že 82 obyvatelstva země potřebuje humanitární pomoc. 14,4 milionů lidí trpí nedostatkem potravin, 4,1 milionů lidí potřebuje zdravotní poči, 19 milionů lidí nemá dostatečné hygienické záznamy a přístup k čisté vodě. My jsme přispívali k vyřešení z tohoto konfliktu jako Evropská unie a to v několika oblastech. Jednak na humanitární frontě, kdy jsme navýšili mimořádnou pomoc o 17 milionů eur v prosinci, takže celková částka podpory během krize vyrostla na 52 milionů eur v roce 2015. Některé členské státy přispěly také eh, mimořádnou a humanitární pomocí, další se k tomu chystají. Zaměřujeme se na zranitelné osoby, migranty, na vnitřně vysídlené osoby, na osoby postižené potravinovou krizí. Evropská unie bude nadále vyzývat eh, všechny strany, aby umožnili doručování humanitární pomoci. Nicméně míra humanitárního financování je pouze jediným, jedním aspektem celého problému populace z 90% závisí na doručení eh, základního eh, zboží a zajištění Evropská unie tudíž spolupracuje s OSN a dalšími partnery a snažíme se urychlit eh, uplatnění inspekčního mechanismu OSN, abychom umožnili doručování humanitární pom- pomoci do Jemenu. Druhá oblast, kde působíme, je oblast politická. Eskalace nepřátelství v druhé polovině roku 2014, zejména potom od března 2015, značně zhoršily dosažení eh, přechodu eh, země ke stabilizaci a přispělo to k rozpuku humanitární krize. My jsme eh, 20. dubna a také později v roce 2015 uvedli, že řešením této krize musí být eh, řešení politické, musí být eh, politicky inkluzivní, zcela v souladu s rámcem eh, který vzešel z mezinárodního dialogu a konference pod záštitou OSN. To je totiž jediný udržitelný způsob, jak ulehčit život jemenským lidem. Eh, došlo k ženevským rozhovorům v červnu eh, a následně druhé kolo proběhlo v prosinci. My společně s OSN úzce tato jednání eh, koordinujeme, snažíme se zapojit všechny strany a doufejme, že k dalšímu setkání dojde v příštích dnech. Konflikt se vyvinul v konflikt, který zahrnuje několik regionálních hráčů. Je potřeba, aby všichni sehráli svou roli v přihledání politického řešení. Jednou z obav Evropské unie je implementace bezprostředních kroků, které by vedly k zajištění příměří. Předchozí příměří eh, bohužel nebyla dodržena eh, všemi stranami a proto je potřeba zapracovat na vybudování důvěry a začít plně respektovat mezinárodní právo, právo v oblasti lidských práv a politických věznů. Eh, je potřeba zajistit, eh, aby humanitární eh, pomoc se dostala do města Tajis, Dála a dalších potřebných měst a regionů. Situace je dramatická, dochází k porušování eh, práva a proto je eh, důležité dosáhnout eh, trvalého urovnání současného konfliktu. Rada pro lidská práva OSN schválila kompromisní rezoluci 2. října roku 2015 o technické pomoci a budování kapacit v Jemenu v oblasti lidských práv. Zde se stanoví podmínky pro Národní vyšetřovací komisi a EU očekává, že tato komise bude fungovat nezávisle. Chci zdůraznit, že žádáme nezávislé vyšetření všech porušení mezinárodního eh, práva a mezinárodního humanitárního práva. Evropská unie eh, se těší na eh, aktualizované informace ze strany OSN během 33. valného schromáždění. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane ministře. A nyní řečníci za frakce. Jako první paní Maria Gabriel za na minutu a půl za Evropskou lidovou stranu. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, drazí kolegové humanitární, bezpečnostní a politická krize v Jemenu. Pokud jde o humanitární plán, tak situace je po roce a půl konfliktu téměř horší než po pěti letech v Sýrii. Je to jedna z nejhorších krizí na poli OSN. Současné politické angažmá ovšem neodráží tuto situaci. Musíme apelovat na členské státy a na všechny ostatní mezinárodního společenství, aby více ještě přispívali k novému humanitárnímu plánu. Musíme věnovat pozornost tomu, aby humanitární pomoc byla eh, nestranná vůči civilním obětem. Víme, že pokud je o bezpečnost, tak tam je dvojí výzva. Daesh a Al-Qaida už využívají občanské války a navíc zde hrozí uh, že se propojí několik zón nestability. Jemen je jako taková propojka mezi arabským poloostrovem a Afrikou. A proto Unie také musí věnovat stejnou pozornost Jemenu jako Somálsku a Djibouti musíme sehrát svou roli. Musíme podpořit eh, úsilí OSN o zahájení jednání a musíme udělat více pro to, aby Jemen zůstal na agendě z dlouhodobé a střednědobé perspektivy musíme více investovat do posílení našich politických vztahů se zeměmi Arabské ligy a zálivu, abychom vytvořili partnerství, protože jinak bychom ukázali, že jsme se nepoučili z konfliktu, který vypukl v některých zemích arabského jara, ale mm, mm, jež má četné geopolitické a historické kořeny. Děkuji. Nyní Enrique Guerrero Salom na dvě minuty za socialistickou frakci. Presidente. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Když eh, dojde k humanitární krizi, která se vyvene z válečného konfliktu, zejména z takovéhoto vnitřního konfliktu eh, v nějaké zemi, tak hlavním eh, cílem musí být zajistit ukončení nepřátelství a dosažení spravedlivého udržitelného míru. A e, pokud e, konflikt e, trvá, tak dochází samozřejmě především na, ke ztrátě na lidských životech a dále ke ničení infrastruktury, zásadní infrastruktury, která zajišťuje základní potřeby osob, které následně nemají eh, přístup eh, ke zdravotní péči, potravinám, čisté vodě a samozřejmě také k vysídlení obyvatelstva a ke ztrátě příležitostí pro celou generaci. Z hlediska humanitárního dochází k porušování, neustálému porušování lidských práv, eh, k přehlížení zásad eh, humanitární pomoci a všechny tyto eh, otázky se teď eh, soustředí v této krizi, které jsme svědky v Jemenu. Tak, jak už uvedl zástupce rady, tak i v tomto případě a v tomto případě také komise Jemen potřebuje zajistit potřeby v podstatě 80 eh, lidí, procenta lidí, to znamená nějakých 20 milionů eh, lidí, u nich dochází k porušování lidských práv. Moje frakce a zejména já osobně protože jsem zpravodajem eh, pro lidská práva, podporujeme úsilí Evropské rady z dubna i listopadu ve snaze podpořit OSN při hledání trvalého, udržitelného míru při hledání eh, řešení, které ukončí eh, nepřátelství, konflikt a umožní eh, zajistit doručení humanitární pomoci a zajistit tak potřeby milionů lidí, kterým v tuto chvíli chybí to nejdůležitější. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Charles Stanok za EKR na jednu minutu. Paní předsedající, Eh, některé eh, Jemen patřil k těm nejchudobnějším zemím a mm, už eh, tehdy, už před krizi musel dovážet většinu svých potravin. A nyní je zde ještě humanitární krize a situace daleko horší. Evropská unie eh, by měla eh, dát daleko více peněz. Jenom moje země dala více než 150 milionů liber eh, za posledních pět let. Ovšem otázka je, proč posílat tolik peněz do Jemenu, když vše, co se tam vybudovalo, je nyní bombardováno a ničeno ze strany Saudské Arábie. Je třeba říct, že Eh, mnoho eh, těchto cílů bylo zničeno eh, díky nepříliš dobrému plánování saudských bombových útoků. Saudská Arábie a Irán spolu začínají soutěžit o dominanci v regionu a Jemen se stal obětí této náhradní války. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Šáke za liberální frakci. Máte slovo. Ano, děkuji, eh, paní předsedající. Eh, ano, pane ministře, lidé eh, v jménu pomalu umírají hladem a chorobami a jsou přitom bombardováni ze strany Saudské Arábie. Ministerský předseda Cameron dnes řekl, že e, zkoušíme vše, e, co je v našich silách, aby e, to bombardování, ty vojenské zásahy Saudské Arábie byly skutečně přesně mířené. Nedaří se když, se, když došlo k přehmatům ze strany eh, nizozemí, nizozemské armády, eh, nastal bojkot mimo jiné i ze strany Saudské Arábie a ani evropští Eh, spojenci zemsko nepodpořili. Ale eh, teď je třeba, abychom se chovali ke všem správně a ke všem jednotně. Myslím, že je třeba, abychom eh, skončili s dodávkami zbraní do Saudské Arábie a zajímalo by mě, zda jste ochotni pracovat na embargu, třeba na bomby, eh, bojové vrtulníky a další zbraně. Eh, podobně také kazetové bomby, které se tam příliš používají eh, v Jemenu. Mě by zajímalo, zda souhlasíte s tím, že, že jemenská situace je signálem pro Evropskou unii přehodnotit své vztahy k Saudské Arábie Eh, nyní máme také konec, eh, konec sankcí vůči Iránu a to otvírá dveře k tomu, aby také Irán se mohl účastnit řešení eh, v Jemenu. A ještě jedna věc. Blokády na zemi, ve vzduchu i ve vodě zabráňují tomu, aby mohlo být lidem pomoženo. Nemohou se do Jemenu dostat humanitární konvoje a navíc lidé nemus, nemohou do nemocnic, které jsou cíly bombardování. Ano, děkuji, paní Sáké. Eh, máte se modrou kartu od pana Tenuka. Přijmete, odpovíte? Prosím, pane Tenuku, 30 vteřin. Bez mikrofonu. Děkuji vám. Eh, vy jste eh, hovořila o Velké Británii, eh, že se snažila vetovat vyšetřování, jak to navrhlo Holandsko. Máte prosím nějaké Eh, důkazy o tom, že Saudská Arábie úmyslně bombarduje nemocnice, eh, letiště a podobně. Eh, já jsem o tom neslyšel a myslím, že toto je závažné obvinění a pokud to není pravda, Velká Británie se bude bránit. Ano, děkuji vám, pane kolego. Myslím, že jsou tady dvě věci, které možná byly nesprávně eh, dány dohromady. Jedna je eh, návrh eh, nizozemské vlády o angažma Spojených národů a toto bylo blokováno, protože já si myslím, že je velice důležité, aby došlo k nezávislému šetření. A pokud se týče bombardování, bombardování eh, nemocnic a podobně, eh, tak toto, je, toto se opírá o výrok lékařů bez hranic, nikoli o zdroje z holandské vlády. Ano, děkuji. Mám tady ještě jednu modrou kartu, ale já bych navrhla, abychom brali vždy maximálně jednu modrou kartu. Eh, takže příště, pane kolego. Nyní eh, paní Veržiat za eh, frakci eh, krajní levice na jednu minutu. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Už deset měsíců je teď Jemen v konfliktu. Je tam také operace, kterou vede Saudská Arábie a také síly ex-prezidenta. Snaží se nás přesvědčit, že je to pouze konflikt mezi dobrými sunity a zlými šijity a že Saudská Arábie se snaží jen chránit stabilitu hranic. To znamená, že dostatečně neznáme historii země, spojenectví a složitost sociálně a politické situace. Jedna věc je jistá. Jemenská populace už teď je jednou z nejchudších na světě. Al-Qaida a Daesh a Saudská Arábie jim ještě více tuto situaci komplikují a Západ předtím zavírá oči. Dokud bude Jemen pořád ještě zapomenutým konfliktem, nesmíme zapomínat nebo nesmíme se omezovat pouze na humanitární pomoc a nesmíme se skrývat za USA. Děkuji vám, paní Veřia, A nyní za zelené paní Barbara Lochbiller na jednu minutu. Minutu a půl, pardon. Děkuji vám, paní předsedající. Od března 2015 eskaluje konflikt Jemenu a země se dostává do humanitární katastrofy. Trpí civilisté, mimo jiné dvě miliony, dva miliony dětí. Evropská unie a členské země musí bezpodmínečně zajistit to, aby se do Jemenu dostal dostatek humanitární pomoci. V konfliktu Jemenu jsou zde dvě křehké aliance na severu Hurtyho rebelové s bývalým prezidentem Salim a dále prezident Hadi spolupracuje s kruhy, včetně separatistů z jihu. Komplikuje se to vše vměšováním regionálních velmocí eh, Saudské Arábie a Iránu. Eh, Irán dodává zbraně, Saudská Arábie bombarduje. Obojí je proti eh, mezinárodnímu právu. A máme zde čísla, kolik lidí v tomto angažmá již zahynulo. Mezi cíly jsou nemocnice, školy a sklady potravin. Také slyšíme o použití kazetových bomb. Z eskalace eh, konfliktu, konfliktu eh, profitují zejména teroristické skupiny, jako je Al-Qaida a islámský stát. Proto chceme, aby došlo k zastavení jakéhokoliv, jakýchkoliv dodávek zbraní. Je třeba místo toho hledat politické řešení pod vedením OSN. Děkuji vám. Nyní za EFTD na dvě minuty pan Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně. Jaký je nejlepší způsob, jak umlčet vnitřní konflikt, zaměřit se na externího nepřítele, postavit nějakou vnější hrozbu, která musí potlačit veškeré vnitřní rozpory. Právě to asi napadlo Saudy, když se pustili do utlačování menšin v Jemenu. Koalice ovšem nepostupuje podle plánu. Měl to být nástroj, který by měl pomoci vojenským ambicím, ale dobytí Adenu a Dubabu, což bylo konkrétní, nebo tedy klíčové, pro ovládnutí úžiny způsobilo spoustu obětí. 60% kvůli uh, bombardování, které není žádným způsobem řízeno, takže je tam spousta dětských obětí, potom spousta lidí bez zdroje pitné vody a tak dále. Mírové rozhovory jsou v nedohlednu. Ještě horší je vysoké procento porušování lidských práv. a K tomu dochází i pod dohledem OSN. V roce 2015 to už bylo všechno pod rezolucí OSN 2016. Já si říkám, co jiného se ještě musí stát, než bude zahájeno oficiálně vyšetřování. To je minimum, které se musí udělat. A nechci si myslet, že všechno toto rozptýlení celé řady států i USA, které podporují všechno díky svými, svým spravodajským službám. Má to být jen další nukleární hra. Neměli bychom se snažit zahájit znovu mírový proces a neměli bychom jednoznačně odsoudit násilí a vyžadovat vyšetřování, protože pokud budeme pořád zavírat oči, tak potom budeme slepí vůči tomu, co je nevyhnutelné. Děkuji vám a první, poslední řečník za frakce, pan Nikola Bej za ENF a má jednu minutu. Ve svém prohlášení z 10. ledna vysoká představitelka odsoudila další bombardování nemocnice na severu Jemenu Šest mrtvých, eh, několik zraněných i eh, z lékařů bez hranic. Mluvila o útocích eh, zaměřených na humanitární operace a na civil. Ovšem nezahájila nebo nepožadovala žádné vyšetřování, jak to žádali lékaři bez hranic. To už je třetí nemocnice kterou byla, která byla bombardována koalicí. A kromě toho jsou zde i kazetové zbraně, které by měly být e, zakázány OSN, ale já zapomínám, že naši srbští přátelé si svými petrodolary koupili předsednictví Rady pro lidská práva OSN v té době, nebo kdysi zde byli jen beduíni v Saudské Arábii a Jemen už byl velkou civilizací královny ze Sáby, o které hovoří um, starý zákon. Zapomeňme tedy na to, nebo přestaňme uh, už přihlížet tomu, jak jsou Jemenci zabíjeni a saudskými bombami a zabraňme taky ničení kulturního dědictví. Nyní paní Moskané do minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Závažná situace v Jemenu by měla vyžádat nejužší spolupráci mezi humanitárními organizacemi a zainteresovanými stranami. Prostřed krize, humanitární krize, která devastuje populaci, dochází také ke sporům mezi těmi, kteří by měli být na straně jedné při hledání řešení. Znepokuje nás to, co prožívá populace. Jak jsme říkali, nemocnicím chybějí léky. Světový potravinový program ukázal, že 13 milionů lidí jsou ohroženi hladomorem, z toho 6 milionů potřebuje nutně potravinovou pomoc a zprávy, které jsme dostali, hovoří o tom, že koalice vedená Saudskou Arábií má více než, způsobila více než 250 eh, civilních obětí a bombardovala nemocnice a sklady musíme apelovat na to, aby okamžitě byla zahájena diplomatická akce na podporu jemenské populace a aby vznikl humanitární koridor a aby bylo také prosazeno příměří a začaly také mírové rozhovory. Děkuji a nyní pan Javier Narte na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Jemenský konflikt je historickým eh, konfliktem, eh, který má své počátky ve 20. Eh, století. Šítové proti sunitům, Salah proti Hádiovi, Saudská Arábie, která zasahuje která zasahuje kontinuálně eh, do tohoto konfliktu. V tuto chvíli se jedná skutečně o historický dlouhodobý eh, konflikt v celém regionu, který nesmírně trpí a velkým problémem je kriminální brutální intervence Saudské eh, Arábie, která vedla k masakru v celém regionu. Je to tedy intervence prostřednictvím žoldáků, které se najímají. Já říkám, stačí, toto stačí, je potřeba dosáhnout v Jemenu míru, ale toho nedosáhneme, pokud nevytlačíme zahraniční agresory z tohoto vnitřního konfliktu. Já souhlasím s tím, že musíme dosáhnout míru, ale jediná cesta je, že eh, odstraníme ze země zahraniční agresory a Saudskou Arábii. A další má slovo pan Carver. Toto s, ta, ty síly, které usilují o samostatnost a oddělení se od Jemenu, je s, jaksi skupina, která je podporována Iránem Ehm, a ehm, zatímco jejich protivníci mají nedostatečnou podporu ze strany Saudské Arábie. Ehm, určité síly se tam tedy do toho zasahují. Já nechci hovořit o tom, jaké by, měly, jaké by mělo být vyústění, ale Saudiané rozhodně ne, nedovolí, aby eh, se šíité osvobodili a Soudská Arábie s Iránem eh, eh, hledají především vlastní zájem a nikoli vyřešení jemenské krize. Pokud chceme skutečně zajistit bezpečnost v Jemenu, mezinárodní společenství musí především se zaměřit na ty obvyklé podezřelé. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo pan Freund. Minutu třicet. Ne, já mám u vás jednu minutu. Je mi to líto. No to bude tedy chyba. Pan Kava měl minutu 30, sice to nedodržel, ale vy máte minutu. Tolik utrpení, paní předsedkyně, a tak málo snah eh, zmírnit toto upotrení zástupci, kteří chtějí rozšiřovat význam svého vlivu. Mnoho lidí ztratilo své životy. A každý den jich přibývá. 6,5 milionu lidí trpí hladem, není čistá voda, zřídka kdy elektřina. A to je Jemen dnes. E, proto je naléhavé, aby co možná nejrychleji byla zahájena mírová jednání. Zároveň nelze dostatečně často znůrazňovat, jak důležité je aby humanitární organizace působící v těchto konfliktních oblastech by mohli svou práci dělat bez překážek. Musíme podporovat USN, aby se dospělo k příměří a nakonec k trvalému míru, ale nemůžeme zároveň být vývozci zbraní a tím vytvářet podmínky zhoršující se e, pr, situaci. A když se podíváme Eh, na to, že všichni zúčastnění eh, prostě eh, nemají možnost či nechtějí tento konflikt zmírit. Promiňte, já se moc omlouvám, právě bylo řečeno, ve vaší frakci bylo rozhodnuto, že máte ještě 30 vteřin, takže můžete klidně pokračovat. Já se podívám na hodiny a vyměřím vám ještě půl minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tentokrát jsem měl pravdu, což se nestává tak často. Eh, když se podíváme na nutnost postavit tuto zemi na hospodář, zase na, mm, do lepší hospodářské situace, se naopak zhoršuje, stává se z toho země trosek. A kdo z toho má profit? Bojovníci al nebo Daeše s přímým dopadem na Evropu. Jeden z teroristů při útoku v Paříži eh, měl navštívit výcvikový tábor v Jemenu. Děkuji vám. Děkuji vám. Pravděpodobně tady jsou nějaké problémy se systémem, já za to nemůžu, ale přece jenom jsme to zvládli, že? A nyní má slovo pan Ignacio Corrao na minutu. Grazie, presidente. Děkuji. Mezi četnými obětmi tři tisíce civilistů. A to odráží vážnost situace v Jemenu. Není to nic nového protože Jemen vždy čelil těmto konfliktům, ale dnes je to ještě vážnější. Jsou to vlastně války v zastoupení, které jsou vedeny a velmoci sehrávají svou roli, zejména někdy z přátelé mocnosti. Říká se mnoho věcí, vytvářejí se velké programy, pomáháme mírovému procesu a tak dále a tak podobně, ale potřebujeme jasnost a rozhodnost. Říci, že Saudská Arábie, která je hlavním aktérem tohoto sporu, tedy my Saudské Arábii prodáváme zbraně, například e, italská vláda. A odkud vyjíždějí e, lodě, které zásobují ze Spojených států? A my jsme příliš slabí na to, abychom sledovali informace našich představitelů v zahraniční politice. Musíme být důvěryhodnější, rozhodnější vůči Saudské Arábii. Děkuji mnohokrát a na mém seznamu je nyní dalším řečníkem pan Francisco Asis, který se však nenachází v sále. To znamená, že dám hned slovo příští řečnici paní Michele Giuffridi na minutu. Prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Situace v Jemenu je tragická. Přes 80 Jemenců potřebuje humanitární pomoc. Hovoříme o 21 milionech strádajících lidí. Situace se zhoršuje ze dne na den. Útoky probíhají v nemocnicích a v útulcích. A Jemen nemůže být považován za izolovaný případ občanské války. Jemen zapadá do obecnějšího kontextu konfliktu, které se týká, který se týká všech oblastí. Je to oblast střetu mezi Teheránem a Saudskou Arábií a tento konflikt se řeší v Sana, což je místo, kde, se, kde působí Al-Qaida. Nesmíme zapomínat na to, že třeba podpořit OSN a docílit okamžitého příměří, že ta země je před výbuchem. Musíme bojovat proti terorismu a fundamentalismu. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme ke DVI. Mám tady tři přihlášky, všichni se dostanou na řadu. Jako první mluví pan Stanislav Polčák na minutu, prosím paní předsedající já si velmi vážím úsilí které prokázaly evropské instituce právě v řešení humanitární situace v jemenu nicméně pokládám za velmi nešťastné abychom eh, byli pouze diváky soupeření mezi íránem eh, a saúdskou arábií v tom regionu. Eh, myslím si že by to bylo nejen nešťastné vzhledem k roli a k financím které jsme do těchto oblastí již poslali jako evropská unie ale eh, bylo by to i velmi ostudné ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu. Eh, tudíž v okamžiku kdy se saúdská arábie takto dlouhodobě staví do pozice Eh, řekněme aktéra vojenských koalic ale zároveň i partnera eh, spojených států a evropské unie myslím si že bychom měli jak s nimi tak samozřejmě nyní i s íránem jednat o tom aby nedělali z tohoto regionu svoji vlastní střelnici bylo by to vhodné k postavení evropské unie a samozřejmě k ochraně civilního obyvatelstva. děkuji. Děkuji vám a Nicola Caputo na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Humanitární situace v Jemenu je velice zlá. Dvě třetiny obyvatel potřebují pomoc. Eh, panuje tady válka, eh, která je zástupnou válkou mezi Iránem a Saudskou Arábií. Jedná se o hegemonii eh, v regionu. Situace se zhoršuje každou hodinu. OSE na, e, označilo tento konflikt stupněm číslo 3 je zapotřebí humanitární pomoci a to naléhavě. E, bomby nešetří nikoho. E, teď se útočí i na občanské obyvatelstvo. Zautočilo se na nemocnici před třemi dny, kterou provozovala humanitární organizace. E, tady se e, vůbec nerespektuje mezinárodní právo. Potřebujeme politické řešení této krize. Domnívám se, že musíme pozdvihnout náš hlas a s mezinárodním společenstvím musíme pracovat na politickém řešení situace. Děkuji vám a posledním řečníkem Kezia je pan Otis Marias na minuto. Děkuji, paní předsedkyně v listopadu minulého roku mm, vysvě- prohlásil zástupce Červeného kříže, že Jemen po pěti, Jemen po pěti měsících války vypadá jako Syrie po pěti letech válce. tisíce lidí přišli o životy, civilní obyvatelstvo, mnoho dětí a paralelně k tomu tady máme co dočinit s humanitární krizí OSN na to upozorňuje, že tady 21, mezi 21 miliony 19 milionů lidí, kteří nemají pitnou vodu, 14 milionů trpí hladem a mnoho dětí je podvyživeno eh, díky blokádě ze strany Saudské Arábie v zemi, kde eh, potřebují 90 dovozu eh, tábory pro uprchlíky a nemocnice byly bombardovány. A pak došlo ještě k útoku proti lékařům bez hranic. E, na místě jsou pozorovatelé, ale příštivé bomby e, se e, používají v Jemenu, proto je třeba okamžitě zahájit opatření proti těm, kteří to zavenili. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k poslednímu řečníkovi v diskusi a to je paní místopředsedkyně a zástupce rady. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve zmíním otázku, která zazněla. Nemůžeme být pouze pozorovateli. Já myslím, že to je velmi důležité prohlášení, protože nemůžeme být pouhými pozorovateli a nejsme pouhými pozorovateli. Současná situace v Jemenu, všichni to řekli, je nesmírně znepokojivá pro všechny členy rady. A já jsem rád, že hovořím jménem Federiky Mogherini, vysoké zástupkyně. A osobně chci, chci podotknout, že jsem několikrát byl v Jemenu a byla to země, kde byla ta krize dopředu ohlášena, ekologická katastrofa, velmi obtížné prostředí a špatná vláda. A kombinace vedla zejména v regionu, kde se Jemen nachází ke krizi, ve které jsme. Je to katastrofální situace, a všichni, všechny humanitární subjekty popsali tu situaci jako naprostou katastrofu. My jsme všichni velmi znepokojeni a teď otázka, zda jsme jenom pozorovatel nebo ne. Aktivní role vysoké zástupkyně je, že jsme jedním z mála subjektů, který, který může hovořit se všemi stranami. A to je důležité, zejména vzhledem k tomu, že humanitární krize může být vyřešena pouze pokud to bude v souladu s pokrokem na politickém řešení. To, to řekla řada z vás dnes odpoledne a mohu citovat eh, řečníky z dnešního odpoledne, že to je vlastně klíčová otázka, které dnes čelíme. A samozřejmě to také souvisí s lidskými právy. Rada pro lidská práva OSN, a tady nehovořím s z národního hlediska mám stanovisko pro mě jako nizozemská vláda, ale Spojené rada pro lidská práva OSN schválila kompromisní usnesení 2. října 2015, které stanoví podmínky pro Národní vyšetřovací výbor, který by působil nezávisle. A to já zde chci zdůraznit. Opakuje naše volání po nezávislém vyšetřování všech veškerého násilí proti mezinárodnímu humanitárnímu právu. A Evropská unie se bude aktivně zabývat zprávami vysokého, vysoké komisařky a také připraví e, úplnou písemnou zprávu. To je velmi důležité. Řada z vás zmínila nejen otázku humanitární situace, ale také dodržování mezinárodního humanitárního práva. Jsme si vědomi, jak jsme znepokojeni důvěryhodnými eh, zprávami požívání tříštivé munice této oblasti. A to se týká i vyšetřování. S uspokojením zaznamenáváme, že Vysoká komisařka pro lidská práva eh, to bude sledovat, co se týče právě této záležitosti. Pokud jde o zbraní, o zbraně eh, existuje Embargo na zbraně vůči Saudské Arábie není reakcí, ale třeba, aby společný eh, stanovisko ZBP bylo projednáno také ve, ve skupině o vývozu konvenčních zbraní, které předsedá SVČ. Je zde celá řada regionálních aspektů, včetně úloha napětí mezi Saudskou Arábií a do jaké míry to má dopad na jednání o Jemenu na půdě OSN. Nemělo by to mít vliv. Celé mezinárodní společenství a všechny subjekty v regionu aktivně působí, včetně vysoké zástupkyně, a podporují jednání o situaci v Jemenu. A je třeba toto zachovat. Veškerá snaha by neměla ohrozit tato jednání Věříme, že dojde k pokroku v následujících dnech a očekáváme, že tento proces a tato jednání proběhnou, i když eh, to, ten harmonogram se může posunout. A my plně podporujeme snahu zvláštního vyslance Izmaela Sheikh Ahmeda, který neúnavně cest, podputuje do tohoto regionu, zejména do Jemenu. A jsme také podpořeni prohlášením Jemenské vlády a saudských úřadů. A očekáváme, že, ta, že budou pokračovat s cílem eh, tr, udržet trvalý, trvalé příměří a také uplatnit usnesení Rady bezpečnosti OSN 2216. Důležitá je úloha lékařů bez hranic z dobrých důvodů, to je otázka, která zde zazněla. Viděli jsme řadu útoků v posledních týdnech a měsících na různých místech světa na lékaře bez hranic a to je potřeba vyšetřit. Očekávám, že Vysoká komisařka pro lidská práva o tom bude také informovat v následujících jednáních, která jsem zmínil. Otázkou je, zda se máme obrátit na Teherán. My se obracíme na Teherán a Teherán politicky podporoval eh, hnutí hustý a je třeba podporovat mírové řešení. Je to významný regionální subjekt, my jsme o tom jednali včera večer, nebudu tady rozebírat, ale Evropská unie podporuje a je možná je schopna také jednat se stranami a podporuje iránské úřady, aby sehrály konstruktivní úlohu v regionu, včetně Jemenu, protože to je naprosto klíčová. Někteří z vás to správně uvedli. Pokud to nenastane, tak eh, pouze tzv. islámský stát a další extremistické skupiny z toho budou těžit. Chci vám eh, poděkovat, paní předsedkyně, za možnost eh, hovořit o Jemenu. Mám pocit, že to je nejen velmi naléhavé, když se podíváte na čísla, tak ti lidé, kteří jsou v extrémní situaci, vyžadují si tedy politickou pozornost, která zde tomu byla věnována od dnes odpoledne. A širší cíl pro Blízký východ může mít také dopad na naši vlastní stabilitu a bezpečnost. Tato krize neodezní díky inkluzivnímu politickému řešení, dojde k sociálně-ekonomické obnově. Když, se, když dnes navštívíte město Saná, tak vidíte, jak je to město zničené. Je to obrovský úkol, který žádná vláda nezvládne sama a masivní mezinárodní pomoc bude nezbytná. Každopádně Evropská unie chce i nadále jednat skrze členské státy se subjekty v regionu a chce se opírat o konstruktivní přístup ve smyslu obnovy, rekonstrukce tedy. Jemenu ve prospěch všech Jemenců. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane ministře, za eh, vaše zevrubná prohlášení. Tím uzavíráme rozpravu hlasovat.